Good afternoon, ladies and gentlemen. Uh, Dobré odpoledne, dámy a pánové. Prosím, usaďte se, abychom mohli začít. Já dneska nahrazuji pana předsedu Langena, eh, který se bohužel nemůže zúčastnit dnešního zasedání. Pořad jednání jste dostali. Nyní se ptám, zda jsou připomínky, nebo zda můžeme schválit tento program eh, bez změn. Eh, nevidím žádné námitky, takže navrhuji její přijetí, jeho přijetí bez změn. Bod číslo dvě, oznámení předsedy. Jen stručně, jak víte, eh, naše zasedání je webstreamováno, máme také tlumočení. Eh, prosil bych vás, abyste hovořili umírněným tempem a ne příliš rychle, aby eh, tlumočníci mohli řádně vykonávat svou práci. Mo číslo 3. Eh, oznámení předsedy o rozhodnutí koordinátoru. Koordinátoři se sešli 18. července a Eh, to přímo souvisí s naším dnešním programem. Eh, k učením rozhodnutím patří tato. Eh, zejména tedy stanovisko k rozpočtu na rok 2020 bude vydáno formou dopisu, který se píše pan předseda Lange. Další rozhodnutí z této sůze koordinátorů budou připojeny do zápisu z tohoto dnešního zasedání a byste je mohli do naší příští schůze schválit. Takže tolik dnešní formality. A teď se dostáváme k prezentaci paní komisařky Mastremové, které chci mimochodem poděkovat za flexibilitu, eh, protože z důvodů technických eh, došlo tedy k zrušení jejího letu, eh, musela tedy počkat na další letadlo a děkuji také vám ostatním, že jste si pružně při, přizpůsobili novým časovým možnostem a že jste si to zařídili tak, abyste mohli se zúčastnit našeho zasedání. Ještě jednou eh, děkuji vám za flexibilitu a vstřícnost. Nyní tedy výměna názoru o eh, nejnovějším vývoji v oblasti eh, obchodní politiky Evropské unie je samozřejmě velmi žádané a očekávané téma. A v tom období mezi skončením voleb a dnešním zasedáním došlo k vývoji ve dvou eh, věcech. Jedna je 28. Eh, června po 20 leté vyjednávání eh, bylo dosaženo principiální shody, shody mezi Evropskou unii a země Mercosuru, Argentina, Brazílie, Paraguay, Uruguay. A to znamená, že budeme první, kdo bude mít obchodní dohodu, dohodu s těmito zeměmi a bude to největší, eh, největší obchodní dohoda, jakou jsme kdy jako EU uzavřeli. Zatím tedy to největší dohodu byla dohoda s Japonskem a nyní nahradí dohoda s Mercosurem. Samozřejmě, že toto eh, vyvolalo řadu napětí a paní komisařka bude mít tedy příležitost tuto dohodu eh, podrobně vysvětlit. O dva roky později, 30. Eh, eh, července, 20. července jsme ne, pardon, 30. července jsme podepsali obchodní dohodu s Větnamem. My už jsme ji vlastně měli předtím, ale jelikož nedošlo k posouzení ze strany Evropského soudního dvora. Bylo třeba to eh, poněkud upravit a rozdělit na dvě části, obchodní a investiční. Obě nové dohody byly konečně eh, podepsány a my budeme moci tuto výměnu názoru využít také pro přípravu eh, dohody, pro přípravu procesu schválení této dohody. No a samozřejmě <clears throat> zajímají nás eh, poslední novinky eh, z vývoje vyjednávání se Spojenými státy, také s Austrálií a Novým Zélandem. Takže eh, budeme rádi naslouchat a případně k tomu také něco říci. A nyní, paní komisařko, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Děkuji vám za flexibilitu. Eh, mně se dnes eh, přihodilo takovéto eh, příšerné ráno s rušenými a odkládanými lety. Chtěla bych poblahopřát všem za zvolení, ať už opakované nebo nové naše komise a tento výbor eh, si budovala tradici dobrých vztahů a já doufám, že to bude pokračovat navzdory dnešním dně. Problematika obchodu, a myslím, že proto jste také členy tohoto výboru, eh, je dneska na programu eh, velmi aktuálně. Máme zde různé akce eh, jednostranné, eh, dokonce obchodní války, eh, postup proti pravidlům VTO, hrozby VTO a rozhořela se řada konfliktů. Probíhají jednání se Spojenými státy, s Čínou, směšuje se bezpečnostní politika, politika cel, jak tomu dříve nebývalo, čili určitě je hodně věcí k diskutování v oblasti obchodu. Evropská unie s podporou tohoto výboru eh, se snažila v posledních letech najít hodnou pozici a zajistit, aby obchod byl otevřený, inkluzivní, transparentní, založený na hodnotách a aby se nám lépe dařilo ho implementovat a vynucovat pravidla. Eh, my eh, fungujeme multilaterálně, tak aby bylo vše eh, modernizované, bezpečné podle pravidel VTO, ale máme také okruh bilaterálních přátel a snažíme se vybudovat okruh stejně smýšlejících zemí, s nímž obchodujeme a které jsou také zásadním způsobem zakotveny v multilaterálním systému. Víme, že obchodní spory a války nejsou dobré a že je těžké je vyhrát. Chceme obchodovat oboustranně výhodným způsobem na základě multilaterálních principů. A to se týká našich dohod s Kanadou, Japonskem, Singapurem, Mexic, s Mexikem je téměř hotová. Dále tady máme, tedy v oblasti veřejných zakázek a nyní Chile, Indonésie, Ehm, a další. Jak řekl pan předseda, máme čerstvě podpisy pod smlouvou s Větnamem a po 20 letech se nám podařilo eh, finalizovat eh, dohody s zemí Mercosuru. Eh, také se ještě zmínili v oblasti USA a také Světová obchodní organizace, ale to se necháme na otázku, eh, tedy na otázky. 28. června bylo dosaženo politické dohody. Eh, je to vyvážené, je to součást asociační dohody a to znamená, že je to také o širší spolupráci. Je to mm, věc širokého politického významu Eh, s našimi přáteli eh, v Latinské Americe. Jsou to přátelé, které známe, eh, naše dobré vztahy mají dlouhou historii a jsme odhodláni fungovat v rámci předvídatelných pravidel a dohod. Je to dobrá obchodní dohoda. Pro evropské firmy je možné tedy vystartovat na novém a velkém trhu. Z 91% se ruší eh, cla na dovoz z Evropské unie a eh, jsme v tomto první, takže vlastně první jsme jako ti, kterým se tento trh otevírá. Eh, pokud se týče tarifů, bude to úspora 4 miliardy eur ročně pro naše podniky. Eh, to je osminásobek eh, toho eh, objemu s Kanadou a čtyřnásobek s Japonskem. Týká se to také veřejných služeb, veřejných zakázek, námořních služeb, investic do moderní infrastruktury. Je to pro naše farmáře dobrá dohoda, i když někteří s tím nebudou souhlasit. Týká se to zejména vína, síru, olivového oleje, z eh, zeleniny, například sladkostí, čokolády a tak dále. Berou se v úvahu různé sensitivity našeho zemědělství, například eh, hovězí, eh, maso a drůbež a podobně budou omezeny kvótami, které budou trvat sedm let a poté budou postupně odstraněny. Eh, je to eh, v podstatě eh, zatím pouze v objemu zhruba 1% naší spotřeby. Máme zde pojistku, která umožňuje dočasnou regulaci importu v případě neočekávaného a náhlého zvýšení importu, který by mohl závažně narušit domácí trh. Dohoda chrání eh, více než 350 evropských eh, geografických indikací, eh, vína, Sýrie a tak dále. A to je pro nás velké vítězství, zejména pro naše zemědělce. Je to také dohoda, která podporuje hodnoty EU. Je zde ambiciozní kapitola o udržitelném vývoji a bude se dodržovat mezinárodní ekologické dohody. Je zde e, udržitelné řízení a ochrana lesů, e, je zde obchodní kodex, e, rovněž se zde opakují závazky z konvenci Mezinárodní organizace práce a závazek eh, naplňovat eh, mezinárodní obchodní eh, konvence a potlačovat černý obchod. Jde také o udržitelné řízení lesů s ohledem na zájmy místních obyvatel. V dohodě oba partneři Mercosuru i my se hlásíme k eh, efektivní implementaci pařížských dohod o klimatických změnách. To znamená, že chceme bojovat proti změně klimatu a chceme přejít na udržitelnou ekonomiku z hlediska eh, eh, emisí CO2. My víme, že pařížská dohoda se nelíbí všem. Mnozí by se chtěli z těchto povinností vyvázat, ale eh, my naopak hm, se snažíme tuto smlouvu posílit eh, také ještě formou právně závazných závazků. Eh, to bude platit také v oblasti veřejných služeb a jsou chráněny tak naše fitosanitární standardy. Odkazujeme se na princip předběžné opatrnosti a nic v této dohodě nezmění nic na našich eh, zásadách a způsobech ochrany potravin a zabezpečení bezpečnosti. Také se snažíme podporovat hodnoty a eh, spolupracovat s dalšími aktéry, eh, zejména občanské společnosti. A ty se účastní také například dvoustranných obav. 12. července byla tedy eh, zveřejněna poslední kapitola, eh, prakticky okamžitě po doladění detailů, a podobně jako všechny ostatní naše debaty. A eh, my nyní o tom jednáme od pondělka vlastně s tímto výborem a s dalšími dotčenými výbory. Nyní tedy provádíme právní přeskum eh, této dohody, pak bude následovat překlad do všech jazyků a mm, poté to půjde do rady a z rady potom sem do Evropského parlamentu. Ovšem mm, to ještě mm, bude nějaký čas trvat. Každopádně eh, komisaři eh, jsou odhodláni s vámi spolupracovat. Co se týče eh, července, tak 30. Eh, července eh, došlo k podepsání bilaterální dohody s Větnamem a to je dohoda investiční. Je zde pojednána stránka pracovních práv, lidských práv a tak další dále podporují se naše, respektive opakují se naše odhodlání obchodovat podle pravidel. Je to velice ambiciozní eh, smlouva, pokud se týče eh, investic a eh, <clears throat> veřejných zakázek a také usnadnění režimu celního liberalizujeme 99 výměny zboží a to je skutečně mimořádné. Vysíláme tedy velmi důležitý signál a de facto stavíme jakousi, eh, jakýsi benchmark pro budoucí smlouvy. Eh, dále se zavazujeme chránit práva pracujících v souladu se standardy eh, Světové organizace práce a, ratifikace příslušných konvencí. Větnam přednedávném ratifikoval první se eh, tří dosud neratifikovaných eh, úmluv eh, Mezinárodní organizace práce a brzy budou nasledovat ty další dvě zbývající. Také přijal nový zákonník práce. A to tedy bez naší dohody o obchodu by nenastalo. Eh, také jsou zde silné závazky k dodržování ochrany životního prostředí dle pařížských dohod a je zde stanoven základ eh, bilaterální spolupráce v oblasti omezování eh, emisí skleníkových plynů a klimaticky odolných technologií. Zakládá se partnerství a rámec, kde tedy všechny tyto věci se mohou řešit. I eh, dohoda o eh, investicích tedy eh, bude chránit novým způsobem evropské investice ve Větnamu a já se velice těším, až to tento parlament schválí a doufám, že budete udržovat tuto dynamiku vůči Větnamu. Um, a nyní se dostáváme do USA. Všechny obchodní de- eh, debaty v poslední době za minulého mandátu se týkaly dohody TTIP. A to měla být široká komplexní obchodní dohoda mezi EU a USA, tedy dvěma největšími obchodními partnery. Už tehdy eh, bylo vyjednávání o dohodě eh, složité a ukázalo se to i po změně americké administrativy jako složité. V současné době jsou vyjednávání o TTIP pozastaveny a vzhledem k záměru eh, USA stáhnout se z pařížské dohody, nevidíme tedy eh, reálnou perspektivu v současné chvíli, že by se taková dohoda uzavřela. A to také potvrdila rada v Dubnu, eh, když nabídla mandát pro menší obchodní dohodu s tím, že TTIP je vnímán jako zastaralý, neaktuální. I tak zůstávají Spojené státy naším nejdůležitějším investičním a obchodním partnerem. I přes obtíže ve vzájemných vztazích z hlediska obchodu je na obou stranách zájem zachovat pozitivní agendu. Před rokem se předseda Juncker sešel eh, s prezidentem Trumpem v Bílém domě a eh, na základě toho vznikla další ex- eh, výkonná pracovní skupina. Eh, za USA tam byl Lloyd Tyson, jsem tam eh, byla také a rozhodli jsme se spolupracovat na několika aspektech. Jednak eliminovat tarify na průmyslové zboží, pracovat na snížení administrativní zátěže, pracovat na hodnocení schody a také na regulatorní spolupráci, která bude dobrovolná v různých sektorech. Také jsme se rozhodli eh, angažovat v reformě VHO a dosáhnout pokroku ve specifických oblastech, jako například kapalněný zemní plyn a sojové boby. To se stalo tedy před rokem a připravujeme komplexní zprávu, která vyjde na konci tohoto týdne, bude zveřejněna tedy. Jenom stručně vám mohu sdělit, že v dohodě o průmyslovém zboží. Tam vyjednávání zatím nezačala. USA nejsou připraveni tato vyjednávání zahájit, pokud tam nebude zahrnuto zemědělství a to je pro nás červená linie, čili zde se nic neděje. Hodnocení schody k tomu jsme dostali mandát loni v Dubnu. Tam proběhla plodná jednání s USA o možnosti uzavření horizontální dohody, která by byla obou straně výhodná. Pak jsme hovořili o specifických sektorech, kde bychom mohli rovnou spolupracovat, aniž by byla nutná změna legislativy. V oblasti jako zdravotnické prostředky, kyberbezpečnost, farmaceutická oblast a tak dále. Spolupracujeme tedy na hledání dalších oblastí možné budoucí spolupráce 3D tisk, robotika a další. Také spolupracujeme s USA a Japonskem, abychom eh, zmodernizovali dohodu VTO. Tam, kde VTO zatím chybí eh, postupy, například jak přistupovat v Čín, k Číně, pokud o eh, dotace, čili technologický transfer. Setkali jsme se šestkrát, nicméně zatím jsme své plány všechny nezrealizovali reagujeme na to, aby se znovu neuplatňovala zatím cla na mm, součástky pro automobily, nicméně takové zavedení by bylo autom, absurdní, ne přijmeme jakákoliv omezení na vývoz či další a pokud budou tarify zavedeny, máme seznam opětovného vyrovnávání v hodnotě 35 miliard eur a doufám, že k tomu nebudeme muset přistoupit. Nicméně máme tady také téměř 15-letou ságu konfliktu mezi Airbusem a Boeingem a doufám, že tato kapitola se v našich vztazích bude moci uzavřít a budeme moci hledat cestu ku předu. A eh, generální ředitelka paní Villen je v USA která eh, v současné chvíli tam vyjednává eh, možný výsledek tohoto sporu, jinak by USA eh, uvalila tarify, což my bychom udělali recipročně také, ale bylo by to trošku později z historických důvodů, pokud se ohlédneme do historie této ságy. A samozřejmě budeme také sledovat tyto další vztahy. A nakonec VTO Situace ve VTO je velmi znepokojující. Setkáváme se o hro, s hrozbami jednostranných opatřeních, zablokování, jmenování členů arbitrážního odvolacího orgánu ze strany USA a zatím bylo poměrně obtížné nalézt jakékoliv rozhodnutí. VTO není samozřejmě dokonalá, nicméně je to nejlepší systém, který máme k dispozici. Právě proto EU se silnou podporou členských států a tohoto parlamentu, tady jsme byli velmi jednotní, pracoval a pracuje na reformní agentě, e, agendě odvolacího orgánu VTO s tím, že se řeší také denodenní e, práce a řízení této organizace, ale také e, možnosti hledání nových pravidel, Eh, když uvažujeme o další cestě před eh, ve vztazích s USA a Japonskem, monitorováním transparentnosti, notifikace a podobně spolupracujeme s jakýmikoliv členy VTO a doufáme, že se nám podaří dosáhnout pozitivního výsledku. Eh, kontaktovali jsme se zhruba s 80 zeměmi na vícestraném základě v oblasti elektronického obchodování, také regulace v oblasti služeb, ale Dokládá to, že VTO se může podílet na vyjednávání dotace v rybolovu. To, tady by měla dohoda být dokončena do konce tohoto roku. Je to poměrně obtížné, ale pilně na tom pracujeme. To jsou témata, o které jsem tady chtěla zmínit a vím, že v obchodní agendě je těch témat celá řada a já velice ráda zodpovím vaše dotazy. Děkuji mnohokrát, děkuji vám, pane předsedo. Děkuji. Nyní máme sedm přihlášených koordinátorů za jednotlivé politické frakce a pak 16 dalších přihlášených, 17, vidím 17 přihlášených do diskuse a měli bychom se vejít do hodiny. Tak jsem zvědav, jak to dopadne. V každém případě budu rád, když eh, koordinátoři dodrží tříminutový limit pro svá vystoupení, protože jinak bychom to nestihli včas. A pokud předseda FETU Envy jsou také přítomní, tak by měli také dostat slovo. Eh, Začněme tedy s panem Hansenem EPP. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. A děkuji vám, paní komisařko, za to, že jste si tak narychlo udělala čas. Vím, že byl problém s letadlem ale jste nakonec tady, což je velmi důležité, protože tři čtvrtiny členů tohoto výboru jsou novými poslanci Evropského parlamentu, anebo jsou noví v tomto výboru. Proto právě tato výměna názoru s vámi je obzvlášť důležitá. Vím, že takové výměny názoru proběhly dříve, ale jsem rád, že bude moci pokračovat tato plodná spolupráce. Také jste zaznamenala, že nám eh, nás čeká poměrně řada náročných vyjednávání eh, právě z hlediska mnohastranných vyjednávání a víme, že také mm, naše globální ekonomiky jsou e, provázány. Víme také, jak tady působí sociální sítě, jak se e, pomocí nich dá bojovat, jak to ukazuje někdy i prezident Trump. EU e musí tedy ukázat svůj závazek obchodu založené na pravidlech spravedlivém obchodu. A tady velmi aktuální je Mercosur. Děkuji mnohokrát za to, eh, že eh, jste přišla. Já bych se rád eh, ještě zeptal, chci poblahopřát k finalizaci této dohody po 20 letech vyjednávání. Proto si to skutečně zaslouží naši pozornost kapitolu po kapitole, než se k tomu finálně vyjádříme. Myslím, že bychom si na to měli udělat čas, protože eh, jinak by mohla tato milníková dohoda utrpět. Také zmiňujete, eh, ač tato dohoda je velká, čtyřikrát eh, větší, co do hodnoty je dohoda s Větnamem, to bude také obrovský milník. Můžete říci ještě pár slov k dohodě s Mercosurem, jak budou moci malé a střední podniky využívat výhod vycházejících z této dohody. Víme, že v Mercosuru eh, tam má, mají řad, má řada z těchto lidí eh, přímé vztahy se zeměmi Mercosuru a jsou velmi pozitivně naladěni vůči obchodování s těmito zeměmi. A pak Eh, bych rád navázal na prohlášení vašeho předchůdce Pascala Lamyho, který řekl, že dohoda eh, s Mercosurem zabrání Bolsonárovi v odlesňování Amazonie, eh, což je velice důležité téma pro nás jak tedy, jaká bude vymahatelnost dohody s tím, že obezřetnostní princip bude moci být e, uplatněn pouze tehdy, pokud je zasažena oblast, které se to přímo týká. A třetí aspekt, Mercosur má také bezpečnostní mechanismus pojistky. Eh, můžete nám k tomu říci pár slov? Eh, Slyšeli jsme také, že existuje takzvaný bezpečnostní knoflík, červený knoflík, jak eh, tento mechanismus lze spustit. Eh, a další věc, která eh, byla ohlášena Uršou Foreno-Lajenovou v jejím projevu, ehm, máte k tomuto mechanismu další informace jaká eh, bude podoba této dohody, jak bude vymáhána. A ještě k Číně bych se rád zeptal, ale samozřejmě dám i prostor ostatním kolegům, co se týče Číny. Vím, že tady máme velký problém s africkým morem prasat. 200 milionů prasat eh, bude muset být poraženo do konce roku a není tam tedy příležitost pro producenty masa v Evropě, eh, pro eh, export, jaké příležitosti tam budeme mít. A k VTO jste také zmínila problémy s odvolacím orgánem VTO. Eh, také jsem slyšel, že komise pracuje na iniciativu EU Kanada, na jakýsi prozatímní mechanismus, zda to bude moci fungovat jako druhá instance odvolacího orgánu, jak bude probíhat dále reforma VTO. A poslední otázka se týká vztahů EU-USA, protože jsme si vědomi toho, že tady panuje velká nejistota s případem Airbus Boeing, jakým způsobem lze zmírnit napětí, které tady panuje. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Pět a půl minuty místo tří. Pokud by každý hovořil takhle dlouho, tak by nezbyl čas vůbec na ostatní řečníky. Za SD paní van Bremt, děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Skutečnost, že se do diskuse hlásí tolik kolegů, ukazuje, že právě toto bude velmi aktivní výbor. A já se budu držet tří minut a proběhnu své otázky velmi rychle. Zaměřím se na Mercosur, ale ostatní se pak budou ptát na další, nejen no, protože je Mercos, dohoda s Mercosurem velmi důležitá rozsáhlá, byla také spochybněna ze strany nevládních organizací a partnerů, protože jako parlament máme povinnost tyto věci také řešit. Moje první otázka je politická. Na jednu stranu vidíme pozitivní aspekty dohody s Mercosurem příklad eh, ochrany klimatu, eh, zastavení odlesňování, snížení emisí o 37 co se týká Brazílie. Eh, přistoupení k pařížské dohodě. Na druhou stranu stojíme tváří v tvář současné praxi a nemůžeme zavírat oči. Vidíme, jak se dále odlesňuje, vidíme absenci iniciativ oblasti ekologické politiky a proto musím položit první otázku. Jak komise zajistí, eh, jak můžeme zajistit, že to není jenom zdrojem veřejných obav, ale že to bude také nedílnou součástí závazků nezbytných pro ratifikaci. A to je tedy první požadavek naší frakce. A úzce s tím souvisí jedna další věc, která tu už zazněla. Jak můžeme Eh, zajistit, aby mechanismus řešení sporu byl skutečně vymáhán. Je to velmi nejasné. Je tam zahrnut externí přeskum nezávislým panelem expertům v kapitole řešení sporu. A pokud tento panel vydá negativní stanovisko, jaký sankční mechanismus máme k dispozici, abychom eh, změnili negativní chování našeho obchodního partnera a jak je tato kapitola v systému řešení sporů jiná oproti předchozím obchodním dohodám. A pak na technickém jednání s hlavním vyjednavačem byl zmíněn červený knoflík. Můžete se k němu vyjádřit blíž? E, souvisí s kapitolou o mechanismu řešení sporu a umožní nám tato pojistka také pozastavit platnost dohody? A úplně poslední poznámka. Minulý týden byla zvolena nová předsedkyně komise, vyjádřila se velmi výrazně pro klima na domácí půdě, ale také mezinárodně. Také zdůraznila, že je pro uhlíkovou hraniční daň. Jaký je váš postoj k této myšlence? Děkuji mnohokrát. Three minutes. Děkuji, to byly přesně tři minuty. Dále za Renew Europe paní poslankyně Karlsbro. Děkuji. Já nejprve začnu takovými obecnými dotazy a potom podrobnější otázky bude mít kolegyně. Jak všichni víme, obchod je hybatelem růstu a prosperity. V posledních letech jsme viděli tendenci, kdy občané očekávají, že obchodní dohody pomohou splnit cíle udržitelného rozvoje a také naše ambice v boji proti klimatu. Podle vašeho názoru, jak bychom měli pracovat, abychom co nejlépe promítli tyto ambice do obchodních dohod v současnosti i do budoucna? Mohou mezinárodní dohody o obchodu sloužit jako nástroje pro udržitelný rozvoj a to jak ekonomicky, sociálně i environmentálně a zároveň také tedy bojovat proti změnám klimatu a zároveň zajišťovat prosperitu. Chci se zeptat, podle vašeho názoru, jakým způsobem dohoda Mercosur přispěje k vylepšení těchto požadavků oproti tomu, kdybychom neměli dohodu s těmi zeměmi. Protože je zde i alternativa dohodu nemít. A já myslím, že to je otázka, kterou si musíme pokládat. Je to lepší pro udržitelný rozvoj? Nebo není tak to lepší tu dohodu nemít? Potom bych ještě eh, vás chtěla požádat, abyste se s námi podělila o praktické příklady toho, jak obchodní dohody, například s Mercosurem i jiné nedávné obchodní dohody, jak eh, pomáhají evropským podnikům a podnikatelům, jaký mají oni přínos těchto dohod. Musíme si spočítat, jak jsou pro nás přínosné pro pracovní místa v evropských zemích. Můžete se s námi podělit o nějaké konkrétnější fakta a údaje? To je velmi důležitý aspekt, který bychom měli mít na paměti, když hovoříme o mezinárodním obchodu. Děkuji. Děkuji za zelené FA má slovo paní Hautala. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. A já bych navrhovala držet se stejného principu jako u emisních povolenek, to znamená, máme určitý daný čas a ten si mezi sebou rozdělíme do jakýchsi kvót. Tak, dobrá. Paní komisařko, vy jistě víte, že moje frakce a já osobně velice jsme eh, uvítali tu dohodu z roku 2015, ale trošku se obáváme, že mm, váš následovník mm, se bude více držet hesla děláme obchod, ne válku. Takže je otázka, zda mm, Evropa bude skutečným ochráncem hodnot otevřeného trhu. Nicméně, podle mě se nacházíme na jakési křižovatce, kde opravdu vidíme různé způsoby a prostředky obchodování a máme tady komplexní požadavky na pracovní legislativu a eh, environmentální požadavky, ochranu lesů, ale potom také takové věci jako ochrana před dětskou prací a podobně. Já myslím, že se tady objevuje řada velmi zajímavých příležitostí a my bychom měli přistoupit k tomu obezřetnostnímu hledisku, k celosvětovému dodavatelskému řetězci. To znamená, ty firmy, které dělají problémy mimo EU, sice přinášejí pak dobré služby a produkty, ale co si myslíte o tom? Nenastala doba opravdu regulovat celosvětový dodavatelský řetězec, dívat se na to z hlediska transparentnosti a té podnikatelské odpovědnosti, odpovídatelnosti. Potom několik slov k Větnamu, který znám dobře protože jsem se podílela na dobrovolné partnerské dohodě. A já doufám, že další komise bude dále eh, rozšiřovat tuto, tento nástroj. Já jsem včera hovořila s panem předsedou Tuskem a poukazovala jsem na naše obavy v oblasti lidských práv, pokud jde o tu obchodní dohodu s Větnamem. A Zopakuji už položené otázky. Jak můžeme zajistit, že větnamské orgány před ratifikací touto sněmovnou zajistí implementaci toho všeho, co po ní chceme. Konkrétně třeba legislativa o kybernetické bezpečnosti, která odráží čínský model. Tady musíme být velmi obezřetní, aby to nějak nepoškodilo evropské podniky, protože když jsou tady ty požadavky na organizaci dat, nejsem si jistá, jak se k tomu budou stavět evropské podniky. A teď ještě 15 sekund k Mercosuru, potom předám slovo paní kolegyni v Kavacíny. Jestliže 1600 lidí, nezávislých subjektů, opravdu vyjádří velké obavy, nemyslíte si, že je vhodné na to také pamatovat při těchto dohodách? Dobře, skupina ID, pan Buchajt. Ich hätte auch einige Děkuji. Také bych měl několik otázek nejdříve tedy ke globální soutěži hospodářské. EU e e, většinou tady e, zajímá roli toho, kdo brání morálku. A to de facto, takto se vylepšuje každá naše dohoda k našemu obchodnímu neprospěchu. Nemyslíte si, že by zejména zaměření výhradně na obchod s dalšími zeměmi, například s Čínou, eh, by eh, vytvořila daleko atraktivnějšího partnera z Číny. Za druhé, eh, jak chcete posílit naši globální konkurenceschopnost k pesticidům? Pokud se týče výboru PEST, jak to tedy bude, jak bude kontrolován nebo případně jak bude zabráněno dohodu, eh, dovozu eh, výrobků eh, kontaminovaných pesticidy. Co třeba tedy glyfosát a dohoda s Mercosurem. A ještě poslední k budoucímu rozhodování. Bude se v zahraničních a v obchodních otázkách nadále uplatňovat Eh, princip jednomyslnosti nebo bude dále omezována suverenita členských zemí. Děkuji. Thank you. Uh... Děkuji za skupinu EKR pan Bužo. Děkuji mnohokrát, vážený pane předsedo, vážení kolegové. Uh, musím říci, že v tuto chvíli rostoucího skepticismu je mezinárodní obchod stále více důležitý i s ohledem na zachování míru a na řešení konfliktu. Já pocházím ze země, kde export tvoří eh, velký prostředek vytváření nových pracovních míst a je potřeba, aby všechny příslušné normy byly zakomponovány do dohod o obchodu. Mám otázku, pokud je o USA. Očekáváte nějaké kroky ku předu? Co si myslíte, že bychom měli udělat, aby byly učiněny kroky upředu, pokud jde o obchodní zboží? A také mm, doufám, že ten odvolací orgán bude eh, jeho složení upraveno a že mm, nám to tak napomůže. Mercosur, opravdu to vítáme, velice vám blahopřeji k tomu úspěšnému dokončení po mnoha a mnoha letech. Musím říci, že Mercosur snad to bude představovat důležitý mechanismus pro podporu obchodu a vytváření pracovních míst. Potom ještě jednu takovou připomínku, pokud je o Brexit, zejména pokud by nastal takzvaný tvrdý Brexit. V takovém případě by bylo důležité hledat nové trhy, eh, eh, kam nové trhy pro Flandry. Tvoří to pro nás 2,6 HDP a mnoho pracovních míst, takže je potřeba hledat jiné obchodní partnery. Dále zemědělství, eh, dovoz masa. Tady stále ještě panují velké obavy já mám eh, takové zkušenosti, kdy u nás žádná celá 0,1 spotřeby je dováženo. A já se ptám, v případě Mercosuru, eh, ta očekávání jsou taková, že tam bude omezená kvóta, zaznělo tady 1%, ale možná ani se nedostaneme na, to, na tu kvótu 1%. Potom Dále, ta dohoda, to je smíšená dohoda a já si myslím, že uh, máme tady dohodu se Singapurem a stanovisko k Singapuru a, a Evropský soudní dvůr. Musím říci, že uh, to je jediný světový trh a jediná kompetence. A proč tedy padlo rozhodnutí mít to formou tzv. té smíšené dohody? Proč? Děkuji. Děkuji mnohokrát. A za GUE NGL Helmut Scholz. Děkuji, pane předsedo. A já také bych rád položil několik otázek a hm, přednesl několik připomínek, protože v minulosti jsme hodně hovořili o e, problematice fair trade a etickém obchodě. Tím se dostávám tomu, že teď slyšíme informace o dokončení dohody s Mercosurem a s Větnamem a chci se zeptat, byly tady opravdu zohledněny tyto požadavky, tyto oblasti? Tady hovoříme totiž o výrobě, hovoříme tady o obchodních vztazích s EU a se třetími zeměmi a hovoříme tady o spotřebě. A vy jste zmiňovala, že dohoda s Mercosurem se začala jednat před 20 lety a v té době nikdo, takřka nikdo ještě nemluvil o změnách klimatu. Čili moje otázka je, jsme schopni výstupy tohoto jednání přizpůsobit ty budoucí výzvy realitě. To se netýká jenom změn klimatu, to se týká obecně toho, jak je vyráběno zboží, které bude předmětem oporu, jaké jsou tam podmínky, co potom spotřeba. Odpovídá to výzvám 21. století. A tím se dostávám k otázce. V případě dohody s Větnamem i s Mercosurem, hovořili jste tam o těch 17 cílích udržitelného rozvoje pro rok 2030 jako horizontální ukazatel, horizontální benchmark. Potom konkrétní otázky k dohodě Mercosur. Jak zajistíte, že ta dohoda nebude porušovat evropskou legislativu o bezpečnosti potravin a také, aby ty země nemusely měnit svou interní legislativu, když jste zmínila, že jsou tam nějaké mechanismy v oblasti bezpečnosti potravin. Dále Hovořili jste o tom, že tam padnou ta cla pro Mercosur, hodnota 4 miliardy euro ročně, ale zároveň se tady mluví o omezení exportních poplatků na soju. Takže jaké to bude mít dopady na místní veřejný rozpočet, například Argentína? Více než zdvojnásobila svůj vnější dluh za Markesovy vlády. A konečně ještě k Mercosuru otázka domácích poradenských skupin. Známe politickou realitu v Brazílii, možná i v jiných zemích. Chci se zeptat, očekáváte skutečně, že ty domácí poradenské skupiny, že tam jsou zastoupeni i lidé z, z domorodých skupin, ze skupin LGBT a z jiných skupin? že opravdu je tam, jsou tam zohledněny dopady na všechny tyto lidi? Čili jak zajistíte, že ty místní domácí poradenské skupiny skutečně budou působit ve prospěch prosazování té dohody? Dobře. A poslední paní Begin za nezařazené. Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěla poděkovat paní komisařce za to, že k nám dnes přišla, navzdory všem těm problémům a děkuji za to, jak jste se podílela na naší práci v posledním období. Já mám nějaké otázky k dohodě Mercosur, zkusím to vzít velmi stručně, ale bych, bych ráda, kdybyste mi odpověděla na všechny ty otázky. První, zeměpisné označení. Tady se chci zeptat, z jakého důvodu kapitola o ochraně duševního vlastnictví nebyla publikována spolu ostatními a kdy bude publikována. Chci se zeptat, byly vyřešeny otázky jednotné ochrany zeměpisného označení ve vztahu ke všem zemím Mercosur. Druhá věc, eh, musím vám říci, že máme určité ob obavy, protože administrativa Bolsonaro začala používat 150 nových pesticidů v zemědělské produkci, takže jaké bezpečnostní pojistky tady máte nastaveny v oblasti fitosanitární ochrany a pokud je o to zboží, aby plně odpovídalo našim standardům bezpečných potravin. A další otázka se týká rýže. Tady se chci zeptat. Hmm. Jsou tady nějaká interakce mezi dohodou Mercosur a tím, co máme nastaveno pro jihovýchodní Asii. A vzali jste v potaz tu dohodu Mercosur v souvislosti s evropským rýžovým sektorem. A chci se zeptat, jak je možné vyžádat aktivaci té bezpečnostní pojistky, pokud tam budou krátké hůty? v souvislosti s tím případem rýže z jeho východní Asie. A konečně chci se zeptat, jak naši zemědělci mohou dosáhnout na podporu a finanční prostředky ve výši 1 miliardy euro, které by měly pomoci vypořádat se s negativními dopady této dohody. Děkuji. My proposal... Děkuji a já teď navrhuji, abychom poskytli čas paní komisařce k prvnímu kolu reakcí. A pak eh, budeme pokračovat v otázkách. Eh, máme ještě 15 dalších tazatelů přihlášení do debaty. Takže potom také bude dlouho odpovědí. Děkuji, dámy a pánové. Já se pokusím odpovědět na všechno. Panu Hansenovi, malé a střední podniky. Ano, dohoda Mercosur obsahuje zvláštní část, která se týká malých a středních podniků a zde eh, máme opatření pro usnadnění práce, kontaktní místa, eh, webové stránky. Eh, v podstatě chceme takto umožnit lepší podmínky vlastně té páteři naší ekonomiky. No a pak jsou to samozřejmě naše komory a různé výbory, po celé Evropské unii. My nemůžeme tedy obchodovat za ně, ale chceme jim pomoci. Co se týče co se týče pojistek, to je o tom TR Choose. Čili my eh, samozřejmě, eh, jakmile se dosáhne eh, maximální hodnoty, dál už nelze exportovat. Ale když se podíváte na naše eh, farmáře a další, eh, tak eh, možná, že dojde k nějakému importu, který byl nečekaně velký v nějaké oblasti, tak máme postupy, jak zasáhnout. Samozřejmě se musí všechno vyšetřit, tak abychom měli opravdu solidní zdůvodnění, poněvadž komise je právní orgán, ale obě strany mohou toto Eh, tento nástroj použít. Je to opravdu proto, aby eh, dovoz zemědělského zboží a jiného zboží eh, byl zastropován. Čína a prasečí mor, tak to je samozřejmě katastrofa, ale otvírá nám to možnosti. Jednáme s čínskými úřady, nemáme s Čínou obchodní dohodu, ale Snažíme se urychlit certifikace a schvalování masa z různých členských zemí. Dále v zemědělství na základě čísel z loňského roku můžeme říci, eh, že náš, mm, náš export zemědělských produktů dosáhl 12,8 miliard eur, což je eh, rekord. My jsme opravdu tím největším možným eh, Eh, vývozcem. Eh, Mez, tedy prozatímní řešení na základě pravidel VTO. Momentálně se o tom jedná ve Vídni. Eh, s Kanadou a také s dalšími členy jsme se dohodli, že pokud by se nepodařilo nic dohodnout ve Vídni, můžeme k tomu přistoupit bilaterálně a takto chránit své zájmy. My potřebujeme tedy posílit zdroje v našem sekretariátu VTO, no a uvidíme, co bude další co třeba. Eh, provizorní eh, řešení, tak to skutečně je možné, může to nastat, ale zatím tady opravdu eh, musíme zajistit to, aby ten apelační orgán v prosinci nemusel ukončit svoji činnost. Snažíme se eh, o tom jednat se Spojenými státy, ale zatím bez úspěchu. Eh, já se ještě vrátím k tomu vynucování. Eh, dále uhlíková daň. V mé zemi uhlíková daň platí už léta, ale pokud to chceme zajistit celé Evropské unii, pak to eh, musí být eh, nediskriminačním způsobem. Eh, já jsem toho zastánkyní, ale samozřejmě nesmí tady dojít k diskriminaci na hranici. Já myslím, že příští komise se velice brzy pustí tedy do řešení tohoto problému a nacházení řešení. Z hlediska obchodu to musí být nediskriminační co se týče odlesňování a Mercosuru. Samotná obchodní dohoda nezachrání Amazonie. A to tady bylo řečeno víckrát. My nemůžeme vyřešit všechny problémy udržitelného rozvoje, ale můžeme přispět. V této obchodní dohodě zmiňujeme všechno, co je také v pařížských dohodách. Naše závazky, Eh, a také brazilské, pokud se týče zastavení deforestace, případně obnova rozlohy lesů a tak dále. A tyto země se k tomu přihlásily v rámci pařížských dohod. Agentura existuje a navíc tedy posilujeme právní závaznost těchto závazků v naší dohodě. Eh, přesně na tom budeme vědět do konce roku, ale eh, my vám budeme prezentovat Eh, dopad eh, na udržitelný rozvoj příslušnou studii. Také máme zákony eh, v Evropské unii, které postihují nelegální těžbu a zpracování dřeva. Jak to můžeme vynucovat? V Evropské unii už o tom debatujeme sedm let, jak tedy zajistit vynucování. Zatím se nepodařilo dosáhnout většinové podpory sankcí. To sice zní dobře, ale v praxi jsou sankce obtížně eh, realizovatelné. A máme velmi málo příkladů úspěšných sankcí. Eh, náš model je takový, eh, znamená hovořit s občanskou společností, s vládními orgány, vytvořit panel, například o pracovních podmínkách v Jižní Koreji nyní. Eh, vypracujeme, respektive panel vypracuje zprávu. Ta zpráva není, nebude příliš příznivá pro tu zemi a my doufáme, že tím je možné eh, lecos eh, vynucovat. Čili neposíláme tam policisty, ale můžeme dělat různé jiné kroky, které povedou k cíli. Otázka je taková, když přestaneme, přerušíme kontakty eh, s těmi příslušnými země, bude to lepší, anebo je lepší spíše dosáhnout nějakého právně závazního textu a závazku, například tedy o ochraně Amazony a dalších problémů udržitelného rozvoje, poněvadž ty země tady mm, se musí rozhodnout a my se snažíme je zakotvit do právně závazného rámce. A samozřejmě máme vždycky možnost pozastavit obchodní dohodu, o tom mohou rozhodnout členské země. Ale mm, jsou tady způsoby, jak vyvíjet tlak na příslušnou protistranu a fungovala to u Jižní Koreje například. Obchodní dohody skutečně eh, mohou být určitým nástrojem ve prospěch životního prostředí, podmínek práce a tak dále. Samozřejmě, že eh, samotné nemohou nic garantovat. My nemůžeme hrát policajta, který dohlíží na jiné země. Samozřejmě můžeme to kombinovat eh, s rozvojovou pomocí, eh, diplomací a tak dále. Evropská unie je velmi důležitý trh pro mnohé, země s námi chtějí udržovat vztahy a obchodovat. A máme také důkazy v případě Kanady a Japonska, že e, ta nedávná dohoda opravdu výrazně e, zlepšila, zintenzivněla obchodní vztahy, to tady se dá říct v případě Japonska. E, pokud se týče due diligence obecně, paní Hautala. Eh, já bych skutečně eh, se ráda zaměřila na to, zda můžeme dělat více, ale je to otázka složitější, která jde nad rámec obchodních vztahů, ale možná si tuto otázku nechte pro budoucí komisi. Situace v oblasti lidských práv ve Větnamu. Ano, eh, máme vážné obavy pokud se týče jednotli, určitých jednotlivců a podobně. Já osobně jsem o tom hovořila v Hanoji a naše delegace v Hanoji by chtěla, eh, nebo respektive má za úkol eh, upravit eh, návrh dohody, abychom mohli vést dialog. Co se týče pesticidů, zakázané pesticidy v EU zůstanou zakázané. Takže eh, pokud eh, to chceme kontrolovat, tak eh, to si musí kontrolovat členská země a ten příslušný obchodní partner. To je jejich zodpovědnost. Ale my samozřejmě nebudeme, nebudeme tedy tolerovat zakázané pesticidy. Pokud to protistrana nebude schopná zajistit, tak se prostě s těmi odpočím nebude obchodovat členské země mají poměrně jednotnou obchodní politiku a také e, soudní dvůr e, rozhodl, že, že e, čistě obchodní dohody se schvalují kvalifikovanou většinou i v parlamentu, i v radě, ale smíšené dohody to je něco jiného a tady je tedy větší eh, většina nutná. Eh, Mercosur to je právě taková ta smíšená dohoda, eh, poněvadž musí být schválena členskými zeměmi a všemi národní parlamenty také. Co se Brexitu týče, tak tomu raději nebudu nic říkat. Velká Británie má nového premiéra, takže uvidíme, jaké návrhy zazní z Londýna. No, uvidíme, jak to dopadne. <clears throat> Mercosur je smíšená dohoda, jsem řekla. Omezená kvota na maso, to jsem také řekla. E, Kanaděné nejenom, že využili e, pouze malou část e, své kvóty, asi jenom půl procenta, poněvadž například hormonálně opravovaného vězí tady nejsou schopni splnit evropské předpisy. tak eh, v předpisy v Evropě se nemění, pane Šolci, a v Argentině myslím, že je už spočítáno, že pokud zmizí eh, celá, bude to kompenzováno zvýšeným objemem obchodu. Eh, oni tedy mají prostě takovou to studii. Paní Bekin, pokud se týče Mercosuru a další kapitoly, Eh, to budeme mít v brzké době. Je důležité, abychom eh, dosáhli, abychom všichni měli stejná čísla a bude to potom online. Pesticidy to samé. Eh, co se týče rýše, Kambodža a Mercosur spolu nějak nesouvisí. Tam my jsme my jsme mm, zavedli příslušná opatření, Eh, proti Kambodži, když tedy tedy, že bylo mnoho. Eh, netýká se to Mercosuru. Děkuji. Zbývá nám zhruba 25 minut a máme tady 15 řečníků, takže prosím, pokud to každý zvládnete za minutu a půl, eh, bude mít paní komisařka ještě dvě a půl minuty na to, aby nám odpověděla. <coughs> Takže paní Děry za EPP. Děkuji, Jenom taková poznámka, která se e, týká dohody s Větnamem. E, je to velice dobrý a rozumný kompromis a e, je to pozitivní pro průmysl, pro další. A kolegové, které zmínili, kteří zmínili obavy, Já myslím, že už tady zaznělo, že samozřejmě nevyřeší se tím všechny problémy, ale bude existovat trvalá platforma pro dialog s tamskými orgány. Já se chci zeptat na dohodu s Mercosurem. Jsme teprve na začátku hodnocení a porozumění této dohody. Zemědělství. Zmínila bych tři produkty, jako kuře, bioetanol a met eh, a to nás znepokojuje. To bylo zmíněno ze strany komisaře Hogana. Ehm, víme, že si tady musíme uvědomit, eh, jak dohoda ehm, může být eh, zrealizována, jak do toho zapojit farmáře a ti, kteří tedy budou poškozeni touto dohodou, aby dostali kompenzaci. Děkuji. Thank you, Mr. Pan Děkuji mnohokrát, pane předsedo, a děkuji vám, paní komisařko, za vaše vystoupení. Já chci nejprve poblahopřát eh, za dosažení milníku dohody s Mercosurem eh, i s tím, že jsou eh, poměrně napjaté obchodní vztahy mezi EU a USA, tak se dohoda s Mercosurem stává ještě aktuálnější. Je to největší dohoda, kterou EU zatím podepsala, zvýší prosperitu na obou stranách Atlantiku. Chci se zaměřit na to, jak je možné dohody o volném obchodu využít k pomoci malým a středním podnikům. Jsem přesvědčen, že je velký potenciál s využitím pravidel původu v takovýchto dohodách, kde by to mohlo pomoci právě malým a středním podnikům řešit problémy, s nimi se setkávají. Chci se zeptat, co komise dělá pro to, aby mohly právě malé a střední podniky tato dohody využívat. Děkuji. Paní režimenty. Eh, grazie, signor Presidente. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám, paní komisařko. Já bych využila vaší přítomnosti, abych vyjádřila své úvahy k dohodě Sur. a také bych chtěla ocenit práci vyjednavačky Sandry Galíny, pokud je o dosažený výsledek. Ano, Mnoho dohod je velmi citlivých, tady to bylo velice citlivé, byly tam různá témata ve hře. My vítáme zrušení cel a také to, jaké to bude mít dopady na některé důležité věci. Ale pokud jde o maso, rýži nebo cukr, tak tady si opravdu nejsme jistí tím, jaké to bude mít dopady. Chci se zeptat, byly tady, bylo tady posouzení dopadů s ohledem na všechny země a také mm, Vzali jste v potaz dopady Brexitu. Eh, je možné, aby ta dohoda tedy zajistila urychlené provádění těch potravinářských eh, závazků a fitosanitárních závazků, aby to nemělo negativní dopady na evropské občany. Potom další znepokojující věc jde o případné rozšiřování nových chorob nebo parazitů z Jižní Ameriky, které by se nám mohly rozšířit do Evropy. Takže nastavili jste tady nějaké obezřetnosti, opatření, protože mohlo by to mm, vytvořit škody až ve výši 1 miliardu euro. Děkuji. Thank you. Děkuji, paní Lalu. Bonjour merci. Dobrý den. A Děkuji vám za vystoupení a odpovědi. Řekla jste, že není možné eh, tedy za eh, policii všude, abyste vyřešila všechno. V tomto směru máte pravdu, ale zmínil jste, že ta země je připravena se zapojit, eh, aby uzavřela dohodu s EU, kterou vnímá jako velký krk trh, ale co se týče dvou prvků, my jsme tedy nuceni ratifikovat a prosazovat dohodu a proč některé země, a tady mám na mysli Větnam zvláště, eh, se mohou Eh, dostat k dohodě, aniž by se sociálně angažovali, protože tam také nemůžete všechno dozorovat eh, a nemůžete stoprocentně zajistit dodržení všech pravidel. A co se týče Větnam, proč jste například nevyžádali propuštění některých politických vězňů ve Větnamu jakožto podmínku pro ratifikaci eh, z hlediska IVT a podobně? A samozřejmě je to důležitý trh, ale zároveň musíme být eh, jednotní z hlediska hodnot na straně jedné a mezinárodního obchodu na dru- straně druhé, protože Evropa exportuje své hodnoty také. Je to tedy pro nás také příležitost eh, být eh, skutečně bdělí a mm, tady se vlastně odvíjí moje vystoupení od otázky, kterou tady položili kolegové. Zda tedy jsme skutečně dostatečně pozorní a vdělí se některé země, které jsou ochotny s námi velmi snadno vyjednávat, ale zda se to také zrealizuje. Děkuji. Schuster. Pan Schuster. Ja, vielen Dank. Vielen... Děkuji. Děkuji vám, paní komisařko, za vysvětlení. Já bych eh, se chtěl eh, zaměřit na rozhovory s eh, USA. Já jsem se poněkud divil tomu, že dokonce německý ministr hospodářství Altmaier k tomu staví určité požadavky, ale tady došlo snad ke změně kompetencí Evropské unie a vedou tato jednání nyní národní ministři? Eh, já eh, myslím, že že eh, tady to musíme nějakým způsobem vyřešit. Spojené státy vlastně se vůbec nechtějí říct podle parížský, pařížských dohod. Znamená to, že tedy nebudeme mít žádnou dohodu, nebo zajímalo by mě to například v oblasti skapalněného plynu. Eh, tady se řeklo před rokem, že eh, předseda Juncker to rozpohyboval, ale dosud neprobíhá žádné nové vyjednávání, alespoň ne v tom jádru, eh, protože Spojené státy chtějí zároveň jednat o zemědělských výrobcích a to my zase nechceme. Čili co to vlastně znamená? Znamená to, že naše strategie tím pádem zkrachovala, protože my jsme například chtěli eh, jak si eh, udržovat dobré eh, obchodní vztahy, ale za druhé straně tady máme vlastně trestná cela na kovové materiály, na ocel, no ale nebylo by dobré to prostě říct, přiznat, že se to nehýbe a tak to přistupovat. Pan Kelly. Děkuji. Jako, mm, jako člověk, který se podílel na tohoto výboru za posledních pět let, vím, že komisařka odvědla skvělou práci v uzavírání dohody, podílela se výrazně na uzavření dohody se Singapurem a proto i tyto dohody eh, dávají smysl. Na druhou stranu jsou zdrojem obav a to je především dohoda s Mercosurem, protože si to musíme uh, uvědomit, že problematika životního prostředí a zemědělství je ironické, že se kácejí dešné pralesy jenom proto, aby se mohlo šířit zemědělství a my vlastně ještě tím více těch jejich produktů přijímáme na evropský trh ve chvíli, kdy jsou eh, ceny hovězího v EU eh, na minimu, eh, spotřeba klesá a vím konkrétně, že u nás ehm, i na jedno zvíře se viděla o 200 euro méně v důsledku právě poklesu ve spotřebě a také do značné míry v důsledku Brexitu. Proto to načasování eh, z hlediska zemědělství nemohlo být horší. A nakonec ještě k ratifikačnímu procesu. Pokud eh, každý členský stát do ratifikuje, bude tam nutná jednomyslnost. Pokud eh, jeden stát ratifikovat nebude chtít, tak se tím platnost pozastaví. Děkuji. Děkuji, pan Vašehovsky. Děkuji vám, pane předsedo. Paní komisařko, děkuji za vystoupení. Chci se vás zeptat na Mercosur. Mám dvě otázky. Jsem trošku zmaten. Hovoříme o dohodě o volném obchodu, snížení tarifu a podobně, ale současně hovoříme taky o kvótách. A e, Eh, tedy kvóty v dohodě o volném obchodu. To se zdá zvláštní, pokud tam jsou kvóty, jak ty kvóty budou eh, přidělovány státům EU. Je eh, to, kdo dřív přijde, ten dřív mele, nebo ně, vůbec nebudeme přidělovat. A druhý problém, který tady vidím, rozumím tomu správně, že jste přiznala, že nemáme žádný nástroj na vymáhání, dodržování Eh, těch standardů, eh, které potřebujeme tady v Evropě, aby je tedy dodržovaly i ostatní země, anebo můžeme také z, naopak na, eh, poškodit pověst Brazílie, pokud třeba odhalíme způsoby jednání. Děkuji, paní Uh, Señor presidente. Buenas tardes, komisaria, y también muchas gracias por estar aquí esa tarde. Děkuji, vážený pane předsedo. Dobrý den, paní komisařko. Děkuji za to, že jste dnes k nám přišla. Já mám několik otázek. Otázka k eh, Mercosuru a také vyjednávání z USA. Pokud jde o Mercosur, tak blahopřeji k tomu, že se vám podařilo dostáhnout tuto dohodu do konce. Je to dohoda, která je z geostrategického hlediska velmi důležitá, posílí vazby na Latinskou Amerikou. Nicméně přeji si některé věci vyjasnit. Pokud je o kapitolu o udržitelném rozvoji, jestliže nebudou respektovány ty právní závazky, co ta dohoda předpokládá? Co je možné udělat pro to, abychom zajistili dodržování takových závazků? jak bude fungovat mechanismus řešení sporů. Dále. Chci se podívat na aspekt týkající se těch eh, syntetických opatření pro řešení komplexních problémů. V jednom z těch dokumentů se hovoří o potřebě spolupracovat cílem zajistit, že obchod přispěje k udržitelnému dodavatelskému řetězci, ale zároveň, aby nedocházelo k žádnému dalšímu odlesňování. To je velmi důležité z hlediska udržitelnosti lesů, ale jak to tedy nastavíme v oblasti obchodu? Potom, pokud jde o zapojení občanské společnosti a o ty mechanismy, které budeme používat v případě této dohody, Já jsem měla možnost hovořit se zástupci občanské společnosti, se zástupci odborových svazů a podobně a oni se vyjádřili velice kriticky, pokud jde o ty takzvané Domestic Advisory Groups, tedy národní poradenské skupiny. Eh, zazněly tam opravdu velmi kritické hlasy od občanské společnosti k těmto skupinám. Dále zemědělský sektor, některé Zemědělské dohody nebo sektory, promiňte, nejsou vnímány jako velmi citlivé, ale já bych chtěla zmínit eh, sektor citrusů. Tady tento sektor opravdu zaznamenal negativní dopady v důsledku některých obchodních dohod. A ta situace tady není vůbec jednoduchá. Situace, která tam byla před třemi lety, je zcela odlišná než situace, kterou tady máme dnes. Eh, pokud jde o posouzení dopadů, které má být zveřejněno na podzim, bude tam také zahrnut, eh, budou tam zahrnuty kumulativní dopady, tedy jakým způsobem bude mít eh, dohoda Mercosu dopad na tento citlivý sektor citrusů. Dále bezpečnostní pojistky. Jistě to, že bude možné je aktivovat tedy i mm, preventivním způsobem, obezřetnostním způsobem. Samozřejmě lepší je předvídat, než věci léčit. Prevence je lepší než léčba, abych tak řekla. Ale eh, pokud jde o obchodní dohody, tak to důkazní břemeno by nemělo ležet čistě na tom sektoru. To samé se týká i bezpečnostních pojistek. Tedy sektor, který je poškozován, by měl prokazovat, že dochází k té škodě prostřednictvím nějakých studií a průzkumů a podobně? Chceme skutečně jít tímto směrem? Dále, jestliže nebudou dodržena eh, fitosanitární opatření, tak eh, členské státy by měly zajistit příslušné kontrolní mechanismy. Ale pokud nebudou respektovány evropské normy, tak jediným řešením bude zmrazit ty dovozy, a nebo budou také nějaké preventivní opatření. Dále, pokud je o MCI, chci se zeptat, eh, jaká je situace v oblasti reform? Pokud nebudou jmenovány ty soudy, jsou tady také alternativní cesty pro řešení problému? Pan Sanchez, Cavazzini, Winkler. Rafaela and Mr. Butikova. Mr. Moreno Sanchez. Pan Moreo Sanchez. Děkuji. A vítám vás, paní komisařko, děkuji Ehm, je to pro mě trošku takové přerušení, že před deseti lety jsem opustil tento výbor a teď vidím, že se hovoří stále o stejných žavých tématech k Mercosuru. Mám tuto otázku, eh, protože samozřejmě eh, sleduji politiku v této oblasti a vím, že pilíř spolupráce je řešen už několik let a měl by vstoupit v platnost. A například dohoda s Brazílií, tam je důležité například sledovat problematiku změny klimatu, jakým a e, způsobem proběhne ratifikace ze strany členských států. A druhá otázka e, k USA a Kubě. E, v 90. letech jsme zaznamenali absurdní zákon Hells-Burton, který teď reaktivoval prezident Trump. Co tedy komise dělá, aby hájila naše podniky, proti těmto eh, z hlediska mezinárodního práva nelegálním postupům. Děkuji, paní Anderson. Eh, vážená paní komisařko, děkuji mnohokrát. Chci jenom zmínit, že váš přístup k Borisi Johnsonovi, počkejme, uvidíme, nebude příliš uspokojivým pro eh, obchodníky na severu Irska. My máme obavy z toho, že pokud Boris Johnson plní své předvolební k sliby, vznikne tvrdý Brexit a to proti eh, přání všech lidí, kteří hlasovali pro to zůstat a eh, z hlediska eh, celních ujednání a jednotného trhu máte představu, zda existuje nějaká realistická cesta, jak se vyhnout fyzické infrastruktuře na Irském ostrově, která by vznikla v důsledku tvrdého Brexitu, protože protože eh, pokud vyloučíme technologická řešení, která zatím vyvinutá nejsou, tak je velká obava z toho, že vznikne skutečně tvrdá hranice s hraničními bariérami. Eh, a když se ohlednu na dohodu z Velkého pátku, eh, tak jsem předpokládal, že by mohla vzniknout cesta k tomu, která umožní Irům se rozhodnout, kterou cestou jít a jsem přesvědčena, že právě těmto otázkám se tento výbor musí věnovat. Je to důležité nejenom pro obyvatele Irska. A když hovoříte o transparentnosti, kdo vystoupil v radě proti této zásadě a proti obavám eh, obezřetnosti z hlediska sankcí v případě eh, porušení cílů udržitelného rozvoje. Já jsem z vašich předcházejících odpovědí pochopila, že někdo v radě vystoupil proti této zásadě a v zájmu transparentnosti by bylo na půdě tohoto výboru dobré vědět, kdo takto vystoupil. Paní Klaudě? Commissioner Malmström for, for being here with us. Ano, děkuji paní komisarce Malmströmové za to, že k nám eh, dorazila. Děkuji za zajímavé otázky, podněty a informace. Souhlasím s vámi, když říkáte, že obchodní dohody nevyřeší všechny problémy světa. To je jasné, ale já myslím, že přesto bychom mohli být více ambiciozní v některých aspektech. Jak tady Eh, řekl kolega ze sociálních demokratů, tak buď to ty, ti obchodní bateři s námi chtějí obchodovat a my potom máme určité páky v tom vyjednávání s nimi a určitě bychom mohli být více ambiciozní. Vy jste řekla, nebo respektive paní kolegyně Galína řekla, že uh, Mercosur dohoda, pařížská, že tam ta pařížská dohoda, ty principy jsou tam e, zakotveny. Ovšem, když si vyslechneme brazilské partnery a argentinské partnery, tak oni opravdu říkají, my jsme skutečně uspěli v omezení těch principů z vyjednávání, takže tady je úplný nesoulad mezi tím, co deklarují obě strany, jak to potom vyznívá. Jestli jsem vás správně pochopila, vy jste řekla, že pesticidy se používají v Brazílii u produktů a že jsme si stoprocentně jistí, že se to nemůže dostat do EU, že se zastaví na hranicích. Jste si úplně jistá? A co ty produkty pocházející z odlesněných oblastí? Protože například náš Německý ministr pro rozvoj řekl, že u sojových bobů žádné sojové boby vysazené na odlesněných oblastech se nikdy, nikdy nedostanou do Evropské unie. Je to skutečně tak? A potom poslední otázka, kterou mám. Podle našich prognóz a toho, co říkají vědci a další lidé, tak produkce hmm, hovězího eh, vzroste, protože bude mnohem větší export a import těchto produktů. A já se chci zeptat, jak tohle je v souladu s našimi cíly, které jsme se dali v rámci pařížské dohody. Toto jsou sektory, které jsou velmi intenzivní, eh, pokud je o CO2. My bychom měli snížit produkci eh, hovězího, abychom neprodukovali více CO2. Jak to tedy eh, odráží dohody uzavřené v roce 2015? Pan Winkler? Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážená paní komisařko, v první řadě bych vám chtěl poblahopřát k vašemu úspěchu a také mm, složkám generálního ředitelství pro obchod. Gratuluji k této práci. Myslím, že to je velmi dobrý výsledek pro členské státy, pro firmy, pro občany, pro pracovní místa, pro mladé lidi a tak dále a tak dále. Potom bych se chtěla jenom zeptat, protože to bylo před pěti lety a vy se teď už nacházíte prakticky na konci mandátu, kdy tedy e, se naplní ty strategie generálního ředitelství pro obchod. Plánujete nějakou implementační zprávu nebo nějaké vyhodnocení, posouzení? Já bych to velice uvítal a určitě i další kolegové z EPP by rádi se dozvěděli, zda to byla tady dobrá strategie, správná strategie pro evropské zájmy my to tak vnímáme, ale chtělo by to opravdu trošku posoudit, zda tomu je skutečně tak. Dále, pokud jde o prosazování, to bude jistě ještě probíhající debata v rámci našeho výboru eh, a já myslím, že ty doložky o prosazování udrželnosti a také náležité obezřetnosti a posouzení, to je velmi vhodné, ale mohli byste prosím požádat vaše složky, vaše útvary v rámci těch fact sheetů, těch eh, dokumentů veřejnicími fakta, aby eh, tam také bylo uvedeno něco o práci s třetími partnery, s občanskou společností a tak dále a tak dále. A potom ještě dvě krátké otázky máte nějaký časový rámec nebo eh, aspoň jak byste to rádi viděli, pokud je o Větnam v Evropském parlamentu. Je tady nějaký takový náčrt ze strany vašich složek? A poslední otázka. Čína. Já jsem velmi stručně dnes, tady se tady velmi stručně mluvilo o Číně, ale přitom Čína je nedílnou součástí všech našich debat. Já si myslím, v březnu se hovořilo o systematickém řešení Číny. Chci se zeptat, změnilo se něco za poslední čtyři měsíce? Změnilo se nějak chování čínských partnerů? Doufáme, že něco bude posunuto v roce 2020. Já mám pocit, že letos ne, ale snad třeba v roce 2020 nějaká aspoň vyjednávání, uh, nebo třeba aspoň to zeměpisné označení, že by se to vyřešilo. Jak to tedy vidíte? Děkuji a už jsme skoro ve finiši. Poslední tři řečníci, pan Kaňas. Mikrofon. Intentaré ceñirme yo si al minuto 30. En primer lugar, agradecer a, a la comisaria. Děkuji, já to pokusím zvládnout během minuty a půl. Já bych chtěl poděkovat paní komisařce za úspěšnou práci a její vedení v této věci. Byla to opravdu velmi kvalitní práce. Myslím, že je potřeba si uvědomit, že tady máme skutečné přechodné období a e, paní komisařka opravdu přinesla velmi, velmi dobrý výsledek pro Evropskou unii. E, ona je taková jakoby naše jediná spojka v této věci, takže jí za to děkujeme. Také tady máme možná ale některé slabší body, které je potřeba ještě trošku ušetřit. ošetřit. Eh, obecně Mercosur vedl k nějakým problémům v tom vyjednávání a řešily se tady různé věci, které byly poměrně zásadní, ale zároveň ty diskuse byly velice zajímavé. Eh, ale musím říct, že to vyvolává také řadu obav u producentů i našich občanů a my bychom se měli snažit zmírnit negativní dopady té dohody. Měli bychom nastavit tedy ty příslušné bezpečnostní pojistky, například citrusové plody, citrusy ve Španělsku, kde jsme přišli asi o 155 milionů euro, pokud jde o problémy v konkurenceschopnosti s některými africkými státy. Čili tady musíme určitě zlepšit transparentnost těch vyjednávání. Jak to tady vylepšit a jak vylepšit provádění bezpečnostních doložek? Děkuji, paní komisařko. Vy jste řekla, že bez VTO by obchod byl na prostém chaosu. Pokud se podaří dotáhnout kladné dohody, eh, dohodu mezi EU a USA, jak ji ochráníte proti negativním krokům americké ambasády. A dohoda se zeměmi Mercosur bude mít také dopady na zámořská teritoria. Já zatím nepředjímám, jaký. A zajímalo by mě, zda tedy eh, nizozemské eh, orgány v této věci byly konzultovány a chci se zeptat, bude provedeno také nějaké posouzení dopadu s ohledem právě na tento region? Děkuji, pan Butikofer. Děkuji, pane předsedo. Vážená paní komisařko Malstrémová, já bych chtěl navázat na jednu otázku, která už tady zazněla, pokud je o zeměpisné označení a Čínu. Jste e, připravena zajistit, aby ta dohoda byla dotažena ještě koncem tohoto roku? Za druhé, v Trumpově administrativně se stále častěji ozývají hlasy, které volají po oddělení od Číny. A je tady riziko, že evropské firmy padnou za obě této strategii odpojení od Číny. Máte nějakou protistrategii? Třetí otázka. Pokud jde o univerzální stanovisko americké strany, že oni nikdy neuzavřou dohodu o průmyslovém zboží, aniž by tam byl zahrnut AK. Jste optimistická, že vůbec ta dohoda bude někdy dotažena? Děkuji, takže to je všechno. Já jsem také chtěl položit otázku, ale v zásadě už ji položil pan Van Winkler místo mě. To se týkalo mého oblíbeného portfolia dohoda o volném obchodu s Větnamem. Takže paní komisařko, máte slovo. Pět minut, deset minut kolik potřebujete. Yes, sorry, um, I was... Ano, omlouvám se. Já jsem si to psala na mnoho různých eh, listů papíru, tak se v tom musím zorientovat. Paní Kére, vaše otázka, eh, pokud jde o kuřata. My máme ještě tady přebytek exportu 800 tisíc tun, takže myslím, že tady by to nemělo být problém. To, čeho jsme se vzdali u Mercosuru, med, tak my ještě stále dovážíme 45 všeho, co spotřebováváme. Čili předběžný odhad je takový, že dovoz z Mercosuru nahradí asi dovozy z Číny například, což by nemělo mít nějaké negativní dopady etanol, nebo ten líh, průmyslový líh, tak to, to je to, o co tady jde. Podpůrná síť, o které tady hovořil kolega Firhoven, eh, myslím, že on teď je ve vedlejším sále, tak to. Eh, já vím, že komise pracuje na detailech toho návrhu a určitě vám bude předložen, jakmile to bude nějak dotaženo. Pravidla o původu. Ano, ve většině případů v Mercosuru ta pravidla původu jsou evropská. Evropská pravidla, jim se přizpůsobuje Mercosur. Tak to by bylo určitě snažší pro malé a střední podniky a my se snažíme hlavně tedy vycházet z toho evropského přístupu, abychom to usnadnili, protože samozřejmě to je velmi důležité pro malé a střední podniky, protože nemají ty dostatečné prostředky. Otázka Brexitu, tak tady se zdržím odpovědi. Myslím, že potřebujeme mm, vyčkat, co se stane, zda to bude soft Brexit, hard Brexit. Uvidíme, co nový pan premiér předloží. Pan Barnier určitě by rád zavítal do tohoto výboru. On vždy rád e, spolupracoval s Evropským parlamentem, byl vždy velice disponibilní, takže to by neměl problém. Pan Lulux, paní Lulik, Větnam, tak ano. E, s tím, že eh, EU vyvíjí tlak, ty dvě další, které zůstávají, máme samozřejmě písemnou dohodu Eh, s lhůtou do dva, roku 2021 21 a 22. Já se o ten dopis mohu podělit a samozřejmě bez vynákládaného tlaku během vyjednávání a v procesu ratifikace by eh, toto nevzniklo. Eh, co se týče práva si bere, tady se Eh, obracím také na předsedu parlamentu Větnamu, eh, premiéra a naše zastoupení v Hanoji, aby došlo eh, k úpravám této legislativy, která pro nás vyvolává řadu pochybností a v některých humanitárních případech také já, pan Juncker, pan Tusk se tomuto věnujeme, sledujeme to velice pozorně a Eh, využili jsme ty cesty, které máme, eh, které se nám otevřely, abychom eh, popostrčili větnamskou vládu. On the, uh, WHO inter- tak pokud je o, o prozatímní řešení BTO, tak on tady není úplně nějaký plán B. Uh, odvolací orgán vychází z toho, že je tady tady druhá úroveň po tom prvním panelu. A dle našeho názoru v případě většiny zemí VTO to fungovalo dobře. To je ta druhá úroveň, která tady existuje, kterou můžete využít. Teď ten orgán přestane fungovat 12. prosince, to je velice nešťastné a my se snažíme pracovat bilaterálně i s dalšími zeměmi, s USA, abychom unblock působili na jmenování arbitrů a myslíme si, že tady může dojít k vylepšení toho volacího orgánu, aniž bychom narušovali integritu dvouúrovňového systému. Zatím tam ale k posunu nedošlo a právě proto některé země se zamýšleli nad tím, zda bychom mohli zrcadlově vytvořit další odvolací orgán, tam paralelně by se to tedy mohlo nastavit, ale aby to skutečně fungovalo, potřebujete kritickou většinu a zatím to tak nevypadá, že by tady byla. Takže my pracujeme s klíčovými státy, myslíme si, že by to mohlo být významné řešení u těch eh, prozatímních otázek. Některé země také zase se stavěly k tomu, takže nikdy nežádají si druhou, druhý pohled, druhý názor, tu druhou úroveň, ale to podle mě také není dobré tohle úplně od toho odstoupit. A právě proto o tom hovoříme s Kanadou i s dalšími, zda tedy by tohle bylo možné nějak nastavit. Dále ratifikace přistupují ve dohody, na to se ptala paní Moreno. Tak obvykle tohle vstupuje v platnost ve chvíli jako dohoda o volném obchodu. Tam jsou ještě nějaké drobné detaily, co je potřeba dořešit. To má na starosti Federica Mogherini, ale obvykle to takto je. Kuba a extrateritoriální oblasti, to se řešilo s USA. My jsme vyjádřili velký nesouhlas a snažíme se to nějak s USA vyřešit, zda bychom našli možné řešení, ale je to obtížná diskuse, podobně jako v případě Iránu. Dále paní Kavacíny, ano. Ten obezřetnostní princip, vy jste řekla, že jsou tam různé výklady. Tak jistě, je naprosto jasné, že tady je odkaz na obezřetnostní princip v rámci té dohody. A je tady eh, jasný odkaz nejenom obecně na pařížskou dohodu, ale úplně konkrétně, co to týká toho, co bychom měli dělat. Hmm. My velmi usilovně na tom pracujeme, abychom to tam zakomponovali. Jak víte, tak byly tam nějaké zvěsti ve, už ve volební kampani, že Brazílie odejde od pařížské dohody. Zatím se to nestalo, bylo jasně deklarováno, že chtějí zůstat součástí pařížské dohody a my se budeme snažit, my uděláme všechno, co bude v našich silách v rámci této dohody, ale i prostřednictvím jiných politických kontaktů, abychom jim napomohli a abychom motivovali Brazílii k tomu, aby zůstala angažována v této věci. Dále jsme stoprocentně si jistí, že nic dalšího nebezpečného se neobjeví. No tak nikdy nemůžete být stoprocentně si jistí, ale mm, řada členských států je odhodlaná to zajistit. Jedno ze vstupních míst je třeba Rotterdam, to je vstupní přístav, to je odpovědnost členských států, jak to budou sledovat. My se snažíme dělat to vyhodnocení podle nás můžete odvést práci, tak můžete si být vždycky 100% jistí, že se nic pašovat nebude. No tak nemůžete, ale myslím si, že máme dobré týmy, které odvádějí kvalitní práci. Pokud bychom ale měli náznaky, že to nefunguje, tak my i GŘ Taxud bychom určitě udělali příslušné kroky. Tak já tady mám tolik poznámek, že teď si nejsem jistá. Otázek bylo opravdu hodně. USA, pan Šustr. Ne, v tuto chvíli neprobíhají žádná jednání o omezené dohodě k průmyslovému zboží. Proč? Protože USA se odpovídá svému kongresu, jako já se odpovídám vám, a bylo jasně řečeno, že to nebude se dělat bez zemědělského sektoru. A my nemáme mandát pro řešení zemědělství, takže momentálně je to takto. Můžeme to překonat? No, nevím v tuto chvíli. Nicméně my máme dva mandáty, jak si vzpomenete. Jeden se týkal posuzování schody a dobrovolného regulačního rámce. Tam jsme dosáhli určitého pokroku a to by bylo vzájemně přínosné pro strany na obou stranách Atlantiku. A jak jsem řekla, eh, podávají nám zprávy přesně o tom, co se stalo, nebo respektive takto ta zpráva by měla být zveřejněna ve čtvrtek 25. července, co se dělo za poslední rok, takže tam to snad transparentně se dozvíte. Hliník a ocel, tak to je velice nešťastné my to považujeme jako přemostění k VTO, takže EU a 11 dalších zemí to dává do, w, do VTO. My se také snažíme tam nastavit nějaká vyvažující opatření. To je jistě velmi nešťastná záležitost, ale bohužel zatím ta clá náhliníka ocel zůstanou, protože uh, my si myslím, že to tady není v souladu s VTO. Také my se snažíme ochránit náš ocelářský průmysl, který se snaží nastavit nějaké bezpečnostní pojistky, abychom ochránili ten sektor před masivním dumpingem, protože USA je poměrně uzavřené. Snažíme se to tedy tedy nějak vyhodnotit, abychom viděli, zda se to podaří změnit. To bude probíhat přes celé léto a uvidíme, zda začátkem podzimu třeba nepadne už nějaké rozhodnutí. Dále bude jednomyslnost k Mercosuru? Ano, pane Geli, Mercosur to je smíšená dohoda, takže bude muset tam být jednomyslnost, jednohlasné odsouhlasení a také to bude ratifiko, budou to ratifikovat parlamenty členských států. Ratifikace kvót, ano, bude to podle principu, kdo dřív přijde, tento dřív dostane. Dále prosazování tak už tady byly nějaké úspěchy zapojení občanské společnosti, třeba v Kolumbii, v Peru, tam jsme dosáhli určitého pokroku. Pokud jde o Jižní Koreu, tak tam už jsou pokroky při ratifikaci úmluvy MOP. Zatím ještě není to úplně usouladěno s jejich parlamentem, ale probíhají tam ty postupy. To byla velmi dlouhá diskuse, kterou jsme vedli s vámi, s členskými státy, s jejich parlamenty, s neziskovými organizacemi a žádná země nebyla proti. V zásadě všechny ambasády i rada byly proti sankcím. Tak to. Ono to zní dobře, ale my jsme zatím nenašli způsob, jak zajistit, aby to fungovalo. Nemáme takový příklad. Pokud chcete dát sankce, musíte to velice přesně zacílit, na co se chcete zaměřit. Musíte se zaměřit na celé to spektrum lidská práva, environmentální práva a tak dále. A USA se snažilo řešit Guatemalu, snažili se o to deset let a neuspěli. Protože museli byste právně prokázat, že se to dotklo obchodu. Proto jsme právě zvolili tuto metodu. Takže takto to vidíme například s Mercosurem, vidíme, uvidíme, jak to bude fungovat. Musíme to projednat s těmi členy jestli to tedy bude lépe fungovat a podobně. Potom posouzení dopadů pro Mercosur proběhne k udržitelnému rozvoji. Budeme vás o něm informovat, jakmile to bude hotové. Dále máme nastavenou takovou legislativu, která bude eh, dávat požadavky transparentnosti pro evropské podniky, aby nám sdělovaly nefinanční informace, to znamená týkající se pracovně právní problematiky, týkající se environmentálních otázek, tak to je všechno evropská legislativa a bude se vztahovat i na Mercosur. Dále, posouzení obecných pojistek, tak tady si nejsem úplně jistá, my jsme se už o tom bavili, ten citrusový sektor eh, a další, věnujeme se tomu, ještě vám dám vědět po letní pauze. Dále časový rámec pro Větnam. Tak to je ve vašich rukou. My jsme udělali, co jsme mohli a teď je na vás to rozhodnutí. Tento výbor, staří, noví členové, musíte ambiciozně na tom pracovat, nestrácet příliš času. Já doufám, že budete o tom hlasovat ne příliš pozdě, ale to je zcela na vás, zcela na vás. Čína tak já myslím, že bychom měli se podrobněji pobavit o Číně, možná během příští návštěvy. My jsme měli velký summit s Čínou v Dubnu, tam jsme viděli určitý pozivní vývoj. Pokud jde o zeměpisné označení, snažíme se to dotáhnout co nejdříve, ale uvidíme, uvidíme. Velmi brzy s nimi budeme mít další schůzku. Pokud jde o reformu VTO a průmyslové dotace, takže já musím říct obecně, vidíme tady stále větší angažovanost já se domnívám, že Čína skutečně chce zachovat multilaterální systém, ten je pro ně velice, velice přínosný. Takže já si myslím, že tady můžeme pracovat s našimi čínskými partnery. Eh, dále nebude čistě posouzení dopadů pro ta zámořská teritoria, které jste zmiňovala. Já se ještě o tom pobavím se svými útvary, zda tady se to nějak řešilo, ale určitě nebude konkrétně posouzení dopadů, to by bylo na nizozemské vládě, aby si toto ošetřila sama. Transparentnost, pane Kanasi, tak já myslím, že jsme toho tam udělali hodně. EU je jeden z nejtransparentnějších obchodních vyjednavačů na světě. Zveřejňujeme, co se dá, zveřejňujeme souhrn každého kola obchodního vyjednávání dáváme online ty faktické informační listy, ty fact sheets, máme stále poradenské skupiny, s nimi se pravidelně setkáváme, moje složky ještě více pravidelně se s nimi setkávají, takže všechno se to řeší a zveřejňuje. Možná bychom toho mohli udělat ještě víc, ale já myslím, že opravdu už jsme toho udělali hodně v posledních letech a teď je na členských státech, aby oni zapojili své občany, aby je informovali Mm. Já opravdu se tomu hodně věnuji a týkalo se to v minulosti i dohody CETA. Jsou tam výhody a nevýhody, ale také je tady celá řada mýtů, která potom se tady objevuje a je velmi důležité, aby ty členské státy, které nám dávají mandát vyjednávání, to se nedělá komise sama, my to děláme jménem členských států pro jejich občany a jejich podniky, pro jejich ekonomiku. Takže je na nich, aby měli transparentní debatu se svými národními parlamenty, místní samozprávou, příslušnými orgány občany. Komise se nemůže obracet na všechny, kdyby se sebe víc snažila. Čili to je na těch národních subjektech. Tak a já myslím, že to je z mojí strany zatím vše. Omlouvám se, pokud jsem na něco zapomněla. Pane Butikofer? Decoupling. Yes, GI on China. I... Eh, tak to jsou ty geografické indikace eh, Čína. Eh, Čína. Já myslím, že ano, že on vlastně už to mělo být dávno, ale kolega Hogan na tom velmi intenzivně pracuje a já doufám, že to bude letos. Je to tak v závěrech summitu. A decoupling? Já mm, si myslím, že to není moc dobrý nápad. My samozřejmě Eh, sdílíme část kritiky Spojených států vůči Číně, ale určitě eh, ne metody, jak to řešit. Eh, my jsme pro multilaterální dohody, plnou transparentnost a tak dále. Čili já nevím přesně, co od nás žádali, ale jsem poněkud skeptická. No a já velice ráda se vrátím do tohoto výboru Eh, kdykoliv budete chtít, až tady bude také Sabina, paní Vele a tak dále. Děkuji, paní komisařko. Rádi vás zde znovu uvidíme. Eh, zatím vám tedy přejeme všechno nejlepší. Bylo to velice náročné zasedání a doufám, že eh, všichni jsou do značné míry spokojeni. <clears throat> Prosím, ještě neodcházejte, musíme probrat ještě jeden bod na programu. Eh, protože za sedm minut eh, nám končí tlumočení a budeme tedy pokračovat bez něj. Paní komisařka, děkuji a přeji pěkné léto. Great. So if I may immediately continue, we... Takže já budu pokračovat. Eh, bod číslo 5. To, to je všeobecný rozpočet pro Evropskou unii na finanční rok 2020, všechny kapitoly. A jak víte, eh, z našeho výboru přispíváme dvěma věcmi. Za prvé máme eh, text stanoviska eh, o našich prioritách a úpravách rozpočtu, kde navrhujeme změny eh, v položkách, eh, kde, eh, které jsou našimi preferencemi. A koordinátoři rozhodli, že toto stanovisko máme dát k dispozici podobě dopisu a pan předseda Lage souhlasí, že se toho ujme. A za druhé to jsou úpravy rozpočtu, to teprve budeme projednávat a sice pozměňovací návrhy do 25. července eh, v poledne. Takže prosím, nezapomeňte na tento termín. A máme speciální formuláře na to. No a jelikož už máme snad jen poslední pět minut s tlumočením, já bych navrhl drobnou změnu v projednávání tohoto bodu. Možná, že bychom mohli začít eh, prezentací komise a sice od příslušného DG, to je DG Trade. A to bude mm, paní Sofia Muñoz, eh, pokud je tady mezi námi a poté tedy proběhne naše debata, ovšem to bude bez tlumočení, které končí s úderem 17. hodiny. Takže prosím, dávám slovo komisi Digitrade. Děkuji. Já jsem z Digi Trade, protože eh, Digi Budget, eh, do jehož gestce toto spadá, obvykle Eh, žádá, aby eh, příslušná DG odpověděla na specifické otázky. Obecně bych úvodem mohla říci pouze tolik, že, že eh, my jsme byli požádáni o příspěvek k tomuto rozpočtu, kde je tedy to k nalezení k tom návrhu rozpočtu na rok 2020 a um, náš příspěvek je poměrně malý. My jsme nízkorozpočtové DG. Máme provozní eh, rozpočet eh, kolem 18 eh, milionů eur. To není mnoho, ale přesto naše činnosti jsou velmi pestré. Jsou to činnosti, které vás zajímají, jakožto parlament, zejména činnosti, týkající se vyhodnocování našich obchodních smluv a je to vyhodnocování většinou ex post, někdy rovněž ex ante. Také to znamená, že eh, my provádíme činnosti nejenom o eh, obchodních dohodách, ale také o její skutečném naplňování. A rovněž eh, provádíme Eh, řadu takzvaných outreach activities, což se týká eh, různých eh, databází, databáze například pro přístup na trh a v tom budeme pokračovat. Pokud se týče rozpočtu a tedy požádavků, které DG Trade k tomuto předložil, tak my v podstatě žádáme o to, aby čísla zůstala stejná, nebudeme žádat o zvýšení rozpočtu, pokud se týče eh, sledování investiční aktivit, například eh, návrh eh, monitorování přímých zahraničních investic. Čili my to budeme sledovat, ale budeme o tom také hovořit s Jak už jsem řekla, náš rozpočet je velmi malý ale my nespoléháme pouze na provozní rozpočet, také používáme eh, finanční instrument pro zahraniční vztahy a to se týká zejména nástrojů partnerských, které mají podporovat eh, ofenzivní zájmy Evropské unie, zejména v oblasti přístupu na trh, ale také implementace eh, rozvojových kapitol v obchodních smlouvách, tam, kde ty klasické eh, instrumenty pro spolupráci eh, se mohou nebo nemusí uplatnit. Takže tolik úvodem a jsem připraven odpovědět na otázky. Eh, děkuji. Nyní se ptám, kdo se chce na něco zeptat. Pan Hansen. Děkuji velmi stručně. Především chtěl jsem poděkovat panu předsedovi Langemu za Eh, práci, kterou odvedl. My eh, v podstatě s jeho textem souhlasíme, máme nějaké drobné návrhy na úpravy. Eh, v podstatě jde o to vhodné financování pro dosažení cílů. Chceme v podstatě to jenom posílit tam, kde je to možné. Děkuji. Za SAD je tady někdo? Ne za Renew Europe ne, za Zelené EFA ne, za ID ne, EKR ano, prosím. Děkuji, pane předsedo. Chci rovněž poděkovat panu Lagemu za text návrhu dopisu. Chci přidat pár slov ve třetím odstavci, je-li to možné, a to, že Eh, zdůrazňujeme, eh, že evropská obchodní politika vyžaduje aktivní eh, kontakty k občanské společnosti a dalším zainteresovaným stranám. Protože oni jsou důležití, nejenom tedy občanská společnost a další, da, také další zainteresované strany. Děkuji, Gue, pan Scholz, děkuji. Já jsem chtěl také poděkovat panu předsedovi za tuto za tento text mám tři stručné poznámky. Možná bych řekl, že i po eh, výměně názoru s komisařkou bychom měli nejenom eh, se snažit o urychlení eh, vyjednávání, ale potřebujeme také financovat implementaci těch dohod. Tady skutečně si musíme být vědomi toho, že toto je prostě nutné. A dále eh, taky eh, by tam mělo být eh, zmíněn výhodný ekonomický růst. Co to je? To vlastně je něco, co komise jaksi začala razit komise před deseti lety, ale my musíme dneska to říct tak, že jde o udržitelný rozvoj, že máme tady klimatickou změnu, je to je také oblasti nebo otázky eh, spravedlnosti a tak dále. A dále potřebujeme také určité financování pro eh, domácí eh, poradenské skupiny. To také komise nezodpověděla dneska já myslím, že eh, tyto poradní skupiny musí eh, mít zajištěné financování. Děkuji. Děkuji ještě někdo? Není tomu tak? Komise chce reagovat? Možná jenom, eh, abych potvrdila to, že skutečně pro implementaci obchodních dohod eh, jsou nutné určité peníze eh, a to je vlastně to, na co používáme ten partnerský nástroj a do budoucna eh, budeme mít další nástroje, například pro spolupráci se zeměmi sousedství a tak dále. Čili tady je zajistit to, aby se to naplňovalo tak, jak to Eh, vlastně eh, jsme o tom hovořili. A my už máme eh, v rámci nástroje partnerství možnost nebo pod nástroj, který nám umožňuje financovat poradce a experty. A také budeme mít do budoucna podobný projekt, ale já myslím, že ten podporujeme tedy ten nástroj, který nám pomůže financovat ofenzivní nástroje, ofenzivní zájmy Evropské unie. Děkuji. Poslední slovo pana Hensna. Chtěl jsem ještě reagovat na pana Šolce a druhý bod. My už eh, dnes eh, naši celníci, eh, oni to musí kontrolovat na hranicích, čili ten vývoz, dovoz toho prostě eh, musí být. A pokud tedy členské země nebudou odvádět eh, řádně svoji práci, tak to fungovat nebude. Prostě ty kontroly nutno provádět řádně. Ano, děkuji vám. Tak to je všechno k bodu číslo 5. Jenom bych vám ještě připomenul, eh, že pozměňovací návrhy můžete podávat do 25. července a sice v poledne, to je čtvrtek. Máme tady den a půl pouze. Bod číslo 6, různé. Má někdo něco do různého? Není tomu tak. Eh, bod číslo 7, příští zasedání. Eh, máte to zde napsáno, máte vlastně eh, zde všechny termíny naší schůzí do konce roku. Příště se sejdeme tedy pondělí 2. září 15 hodin a následně 3. celý den. Děkuji a končím zasedání. Great, thank you. You too.